Please, colleague, uh, I ask you uh, poprosím vás, abyste se usadili, protože nás čeká hlasování. Prosím, vložte si kartičku, abychom mohli přistoupit k hlasování, vlastně jediné dnešní hlasování, které se týká zprávy <clears throat> kolegyně Munis. Evropská unie jako celosvětový aktér a její role v mnoho stranných organizacích. Mm, budeme hlasovat o kompromisu 5. Kdo je pro? Prosím. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen? Nyní návrh 62. Pro? proti, zdržel se, zamítnut 63, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 64, pro, proti, zdržel se, na kompromis 6, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen a nyní přejdeme k návrhu 70, pro, Proti? Zdržel se. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o 71. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 72. Pro? Proti? <clears throat> Zdržel se. Není to jasné. Musíme zkontrolovat elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky o návrhu 72. Elektronicky o 72. Hlasujte. Konec hlasování. Ne. Ne. Počkejte. Prosím, dělejte, jak vám to vyhovuje. My máme 50 karčiček uložených a 50 52, ano správně, 52 hlasovalo. 52 kartiček, 27 ku 27, 23 odsouhlaseno. Nyní a 72 byl odsouhlasen, takže teď budeme hlasovat o 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 75 pro? Proti? zdržel se zamítnut 76 <clears throat> pro, proti, zdržel se odsouhlasen 77 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 78 pro, proti, zdržel se zamítnut. Počkáme, až pan Brok Eh, si dotelefonuje, abychom ho nerušili tady a budeme pokračovat. 79, to je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnout. 80 pro. Proti? Zdržel se odsouhlasen. 81 pro. Proti? Zdržel se odsouhlasen. 82. Hlasujeme elektronicky tedy o návrhu 81. Padesát čtyři ku padesát čtyři, dobře. 30 ku 22, odsouhlaseno. Omlouvám se, zamítnut, zamítnut 82 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 7 ve třech částech. První část pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. Druhá část pro, proti, zdržel se. Není to jisté, budeme hlasovat elektronicky o druhé části kompromisu 7. 54 kartiček, konec hlasování, 28 ku 26 zamítnut. Třetí část. Pro? Proti? <clears throat> Zdržel se, odsouhlaseno. Nyní návrh 86. 86 pro, proti, zdržel se zamítnout. A nyní 89 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 90 pro, proti, zdržel se, není to jasné, návrh 90, hlasujte o návrhu 90. Elektronicky. Výborně. 55 kartiček. Uzavíráme. 28 k 27, takže o jeden hlas zamítnut. 91. Hlasujte pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 92. Pro. 91. Hlasujeme elektronicky o 91. Chybí jeden hlas. No dobře. Nějaký roztržitý kolega. Konec hlasování. 30 ku 23. Zamítnut 92. Ale kde pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. A stažen 93. Hlasujeme o návrhu 94. Kdo je pro? Proti zdržel se odsouhlasen, 95 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 96 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 97 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 98 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 99 pro, proti, zdržel se zamítnut 100 eh, pro, <clears throat> proti, zdržel se odsouhlasen 101 pro, proti. Zdá se, mm, že to není jasné. Mám pochybnosti, hlasujeme o 101 elektronicky. Hlasujte. 58 kartiček, Vloženo konec hlasování 31 ku 25 zamítnut. 102 pro, proti, zdržel se zamítnut. 103, 102. Hlasujte o 102 elektronicky. 58 kartiček, uzavíráme hlasování, zamítnut 32 ku 25, 103. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlasen 104 pro, proti, zdržel se zamítnut. <clears throat> Kom 104. Elektronicky hlasujeme o 104. Konec hlasování, 58 kartiček, z toho 29 a 29, takže měli jste pravdu, že jste měli pochybnosti, ne. Takže zamítnut rovné, rovný počet hlasů. A kompromis 8 pro, proti, zdržel se odsouhlasem. A nyní 113 pro, proti, zdržel se odsouhlasem. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 118 pro, proti, <clears throat> zdržel se odsouhlasen 119 pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní budeme hlasovat o 120 tedy pro, proti, zdržel se odsouhlasen 121 pro, proti, zdržel se zamítnut, stažen 20, 122 a nyní 125 121. Kontrolujeme elektronicky. 121. Hlasujeme o 121. Konec hlasování. A, takže 56 ku 2. Já bych si asi měl vyměnit brýle. A, takže 122 mm, byl stažen a nyní 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasem. 123 pro, proti, zdržel se odsouhlasem, 126 pro, proti, zdržel se odsouhlasem, 124 pro, proti, zdržel se 127 s ústním pozměňovacím návrhem 1, kdo je pro, zdržel se odsouhlasem, 128, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 129, to je pro, proti, zdržel se odsouhlasen 130, pro, proti, zdržel se a kontrolujeme. Není to jasné. Hlasujeme o 130 elektronicky. Hlasujeme o 130 Dva kolegové nehlasovali. Všichni odhlasovali, ano, 31 ku 21 zamítnut. 131, kde je pro? No, scusami, 131 cade perché 129 ah, l'abbiamo... Giustamente, abbiamo, abbiamo approvato il 129, quindi il 131 cade. Andiamo al... Eh, ne, odpadají a přejdeme ke 132. Hlasujeme. Ano. Takže 132 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 133 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 134 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh ústní, návrh 2. Kde je pro? Proti zdržel se, zamítnut, mně se zdá zamítnut, ale, takže ústní návrh 2, hlasujeme o ústním návrhu 2. Výborně, všichni odhlasovali, konec hlasování. 29 ku 30. Máte pravdu, odsouhlasen. Návrh byl o jeden hlas. A takže teď se dostáváme 137. 137 pro. Proti. Zdržel se. Není to jasné. Hlasujeme elektronicky o 137. Chybí ještě dva kolegové. Podle počtu vložených kartiček jeden kolega nehlasoval, zapomněl asi. A výborně už ano, takže 23 ne, 28 ano, návrh byl odsouhlasen. 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Stažen 139, 140 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 10, hlasujte pro, proti, zdržel se odsouhlasen a nyní 148 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Ústní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 149 pro, proti, zdržel se zamítnut, 150. Ne, kontrolujeme 149, elektronicky hlasujte o 149. Všichni odhlasovali dobře, konec hlasování 29 k 28, návrh byl zamítnut, 150. Kdo je pro? Proti? zdržel se, odsouhlasil 151 pro, <clears throat> proti, zdržel se, zdá se, že byl zamítnut, 152. Takže kontrolujeme 151. Nemám říkat, zdá se mi. Ano. Ne, Takže 59 kartiček, 32 k 25 zamítnut. Nyní návrh 152. Bude pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen 153. Pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen 154. Pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen kompromis číslo 1. Kdo pro? Proti? zdržel se, odsouhlasen. A nyní se dostáváme k 14. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 14, hlasujeme elektronicky, kontrolujeme návrh 14, 14 elektronicky a máme o tři hlasy méně, teď o dva, dva kolegové nehlasují, konec hlasování. 22 ku 34 odsouhlasen. 15 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, hlasujeme o návrhu 15. Hlasujte o návrhu 15. Vždycky, pořád ještě jsou tady ti dva kolegové, kteří nehlasují. Konec hlasování. 27 ku 28 návrh je odsouhlasen. 16 pro, proti. A tady to také není jasné, takže hlasujeme elektronicky o návrhu číslo 16. Hlasujte o návrhu 16. Konec hlasování. 26 k 33 odsouhlasen a <clears throat> teď jsme hlasovali o 16. Nyní 17. Kdo je pro? Nyní o 17. Prosím, prosím, máte slovo. Pane předsedo, mohl byste nám jenom jasně říct, o čem hlasujeme? Protože tady se objevují jiná čísla, než eh, jaká vy vyslovujete. Dívali jsme se na ty panely. Podně tam bylo na panelu 17, takže my jsme hlasovali 18 místo 16. Mohli bychom se vrátit k 16 hlasovat znovu, prosím? Eh, eh, ano, dobře. Dovresti ascoltare, dovresti ascoltare eh, il, la voce del eh, presidente, modesta. Máte poslouchat eh, se vší skromností hlas pana předsedy. Takže budeme hlasovat o 17. Hlasujte pro. Prosím, eh, pro, kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Dobře, hlasujeme elektronicky o 17. Hlasujte, prosím. Hlasujeme o 17. Nedívejte se na ten panel. Hlasujeme o 17. Dva kolegové nehlasují. Konec hlasování. 28 k 27 zamítnuto. Není 18, kde je pro? 18, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Není číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 27. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže ověříme elektronicky. 27. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Třicet dva proti, dvacet pět pro, to. Není 28. ne, třicítka. Číslo třicet. Kdo je pro? Poznací návrh číslo 30. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 36. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 39. 38 ověříme, dobře, hlasujte prosím. Konec hlasování. 28 proti, 31 pro, takže přijato. Nyní 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to zřejmé, takže 40. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. 30 30, takže zamítnuto. Není číslo 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 46. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže 46. hlasujeme elektronicky pro ověření. Konec hlasování. 29 proti, 31 pro přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Nezvedáte dobře ruce, ale bylo to pro číslo 53. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme si pětku. Hlasujte prosím elektronicky o pozněcím návrhu číslo 5. Konec hlasování. 32 proti 28 pro zamítnuto. Není. Poznací návrh číslo 1 z výboru INTA, pro? Proti zdrželi se, přijato. Enta 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Enta 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Je zde návrh sekretariátu hlasovat od čtyřky do desítky. Naraz jsou nějaké námitky? Ne? normálně, dobře, vezmeme to normálně. Takže číslo 5, INTA 5. A pardon, ještě čtyřka. Takže INTA 4, o té nejdřív hlasujeme, kde pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. INTA 5, je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. INTA 6, je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. INTA 7, je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Inta 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Inta 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Inta 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Inta 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní hlasujeme. Přete si kontrolu u jedenáctky, takže ověříme elektronicky jedenáctku. Konec hlasování. 33 proti 27 pro zamítnuto. není hlasujeme elektronicky o celé zprávě v takto pozměněném, pozměněné podobě. Kdo je, hlasujte, prosím. Chybí ještě dva hlasy. Konec hlasování. Stále chybí jeden hlas. 53 ku 5, nikdo se nezdržel, blahopřeji zpravodajce. E Pan Brok žádá o slovo. Prosím, pane Broku, eh, vy jste chtěl slovo. Ano, vidím, že pan Brock má nějakou privátní konverzaci, takže nemá čas, ale pan Brock požádal slovo, nebo ne? Ne, nepožádal. Takže nezapomeňte si tady ty kartičky, protože pokud je zapomenete, vystavíte se problémům. Přejdeme k dalšímu bodu což je slyšení o situaci v oblasti lidských práv v Turkmenistánu, výměna názoru s turkmenskými ochránci lidských práv. A prosím, eh, pár minutek na to, aby se naši hosté mohli usadit. Honorevole Salafranca, prego. Salafranco, prosím. Ano, pane předsedo, děkuji. Já bych chtěl poděkovat nebo poblahopřát zpravodajce k výsledku, jak byla odsouhlasena tato zpráva. A já prosím do zápisu. Pane předsedo, já jsem říkal, že chci poblahopřát k výsledku paní zpravodajce. A e, za e, moji frakci bych chtěl do zápisu e, říci, že i přesto, že zde byla celá řada ústních pozměňovacích návrhů, které ona předložila, tak my jsme jako frakce podpořili všechny. Já to jenom chci říci, že paní zpravodajka tedy Eh, zamítla celou řadu tedy našich eh, pozměňovacích návrhů naší frakce a eh, my jsme tedy hlasovali pro většinu jejich ústních. Děkuji, tak to chci do zápisu. Dobře, ano, a nyní nás čeká slyšení o situaci lidských práv v Turkmenistánu. Víte, že smlouva o partnerství a spolupráci, hm, která byla nedávno podepsána a kterou by parlament měl odsouhlasit v červnu, tak především do centra našeho zájmu dává tuto otázku. E, v těchto zemích, e, mm, v této oblasti, především jako je Turkmenistán, tak e, ty lze charakterizovat tak, že situace vládní je nestabilní a lidská práva zrovna tam nejsou příliš prosazována a chráněna tak, jak my jsme na to zvyklí my máme delegaci pro eh, vztahy s, se zeměmi Střední Asie a máme zde tedy celou řadu kolegů z této delegace a eh, protože tato delegace by měla navštívit Turkmenistán a Uzbekistán od 26. do 30. dubna. A <clears throat> Víme, že jak ty kontakty s nezávislými organizacemi jsou těžké, dokonce nemožné v Turkmenistánu. Tak i přesto všechno, my jsme se snažili se s nimi setkat a proto jsme je pozvali sem k nám, abychom si vyslechli názory nevládních organizací a mm, tedy názory, které jsou blíž, blížší reálnému životu. Máme zde eh, pana Farida Tukbatulina, což je aktivista, který osobně trpěl persekucemi ze strany turkmenského režimu a který žije v exilu v Evropě i z toho exilu neustále je v kontaktu se svými eh, eh, eh, se svými tedy spoluobčany a mm, potom zde máme pana Vyacheslava Mamedova, který je zástupcem občanské demokratické unie a nakonec zde máme paní doktorku Veroniku Sente-Golsten, která je vedoucí Human Rights Watch, což je organizace, kterou náš parlament zná velice dobře a která v minulosti konala celou řadu slyšení zde u nás. A než dáme slovo našim hostům, tak mm, mm, chci Eh, požádat paní Hautalu, aby si vzala slovo, protože ona je předsedkyní pod výboru pro lidská práva a vlastně to je z jejich iniciativy. Prosím, paní Hautala. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ehm, kontext této diskuse je takový, že zahraniční výbor v únoru přijal nelegislativní usnesení, které se staví dosti eh, kriticky k tématům, jako jsou Eh, podmínky pro eh, uplatňování ratifikace dohody o partnerství a eh, spolupráci mezi EU a Turkmenistánem. Jde tedy o nelegislativní usnesení a rozhodnutí parlamentu a zahraničního výboru v té době bylo takové, že závěrečné hlasování o souhlasu s tou dohodou ze strany parlamentu se odloží až na dobu, kdy parlament a zahraniční výbor budou mít za sebou návštěvu země. Tato návštěva proběhne v příštím týdnu. E, společně s delegací pro e, Střední Asii, která vyjíždí na návštěvu Uzbekistánu. E, tady šlo o jeden z jakýchsi zkušených případů jakousi zkoušku toho, eh, do jaké míry parlament může vykonávat dohled nad těmito dohodami partnerství a spolupráci. Zahraniční výbor v tom se dává klíčovou roli. Eh, proč jde o eh, zásadní rozhodnutí, o jakýsi milník? To proto, že podle Lisabonské smlouvy parlament není má novou pravomoc vyslovovat se kladně či záporně k mezinárodním dohodám. S laskavým svolením zahraničního výboru a pana zpravodaje Nikolaje podvýbor pro lidská práva jednal s odborníky a zástupci občanské společnosti o aspektech lidských práv u této dohody o partnerství a spolupráci. A v zásadě výsledky těchto jednání byly vepsány do toho nelegislativního usnesení Evropského parlamentu. Jde tady ještě jedna důležitá interinstitucionální otázka. V nelegislativním usnesení ve více bodech a odstavcích parlament vyzývá k ustavení nového monitorovacího mechanismu tak aby parlament skutečně mohl sledovat to, do jaké míry jsou, eh, je otázka eh, lidských práv, tak jak se, eh, tak jak se promítá do dohody partnerské spolupráci, je naplňována. Já jsem tedy jednala s experty o tomto monitorovacím mechanismu v minulém týdnu a odpověď mě zklamala. Evropská služba pro vnější činnost totiž říká, že nebude provádět tento nový monitorovací mechanismus. Konzultovala to s právníky, s právními odborníky, kteří dospěli k závěru, že takovýto mechanismus by výrazně e, podrýval a narušoval institucionální vyváženost. Tady si myslím, že parlament musí velmi, velmi tady znepokojen, protože jde o naše právo parlamentního dohledu a přeskumu. A já bych e, vás požádala, pane předsedo, jakožto předsedu zahraničního výboru, abyste si vyžádal právní stanovisko, eh, které vypracovala, ehm, vypracovala Evropská služba pro vnější činnost a kterou eh, podkládá eh, svoji negativní odpověď parlamentu, pokud je tento monitorovací mechanismus. Já ehm, se dokonce domnívám, že možná bychom měli požádat právní službu parlamentu, aby nám také vypracovala stanovisko, protože tady vzniká precedens ohledně toho, jakým způsobem se může parlament zapojovat do monitorování dohod o partnerství a spolupráci. Myslím si, že je naším zásadním institucionálním zájmem, eh, aby se to vyřešilo správně. Eh, chci ještě říci, že tu dnes máme experty, kteří nám mohou vysvětlit, jak eh, vypadá situace v oblasti lidských práv v Turkmenistánu, ale do tohoto tématu já se již pouštět nebudu. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně Hautalo a nyní Přejdeme ke slyšení. Začneme panem Faridem Tugbatulinem, který si vezme slovo. A, takže mm, kdybyste mohl dodržet pět minut, to by bylo výborné, aby i naši kolegové měli možnost se vyjádřit. Prosím, pane Tugbatuline, máte slovo.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 Jsem velice rád, že tedy europoslanci a europoslankyně mají zájem o to, jak to vypadá s lidskými právy v mé zemi. Eh, jsem velice rád, že vás to zajímá, že vás to znepokojuje. Eh, v posledních 20 letech v Turkmenistánu eh, funguje totalitní režim a v průběhu těchto let nejrůznější mezinárodní organizace, včetně OBS, e, Evropského parlamentu a OSN, tvrdí, že je veden dialog s turkmenskou vládou a že se postupně situace zlepší. Ale náš eh, prezident složil post a nový prezident vede úplně stejnou politiku. Eh, když se v Turkmenistánu přijímá legislativa, přijímají zákony, někdy samozřejmě jsou kvalitní, ale neznamená to, že by se proměňovala reálná situace, protože zákony nejsou vždy prováděny. Velmi často prostě vláda jen vypracuje návrh zákona, který je poté přijat, ale nikdy není uveden v praxi. Situace tady není dobrá. Uvedu několik příkladů. Ku příkladu celá politika trestání eh, lidí, jejich zavírání do psychiatrických léčeben, Eh, byla znovu oživena a občané, kteří jsou považováni za nelojální, eh, jsou tedy nuceni k pobytům eh, v psychiatrických léčebnách, například pan Demuratov, Demuratov pan Tadžinov a další, nebo pan Šapurakov, kterému je 80 let, byl také vystaven takovémuto zacházení jen proto, že poskytl rozhovor rádiu svobodná Evropa a byl tedy poté zavřen do blázince. Eh, respektive nešlo Rádio Svoboda Evropa, šlo o Rádio Svoboda. Žurnalistů z Rádia Svoboda sleduje tajná policie. Byl již mnohokrát trestán, jeho jméno je na černé listině, nesmí pracovat v Turkmenistánu, také nemůže zemi opustit například jeho nejstarší syn, který nemohl nalézt práci a zároveň nemohl zemi opustit a byl práce jinde, spáchal sebevraždu, šlo o Mohameda Murata. Koncem roku 2010 v prosinci dům pana Gurmaltana Čileva byl vystaven eh, útokům kameny, které vrhali mladí lidé to je trošku novinka, k tomu dříve nedocházelo. V, v, v rodině Berdějových došlo k tragédii, šlo o obchodníky a tajná policie, policie jim zabavila veškerý majetek, rodina byla vystavena mučení a byla také uh, souzena a to nezákonně. Nicméně tedy, respektive, pardon, ten eh, zásah byl označen za nezákonný, nicméně eh, Stíhání této rodiny pokračuje. Matka byla mnohokrát zavřena v psychiatrické klinice a eh, pokusila se také o sebevraždu. Pan Ahmedaj, který se pokusil vycestovat, přestěhovat se do Moskvy, protože potřeboval potřeboval lékařské, lékařskou péči, která není dostupná v Turkmenistánu, Eh, nesměl zemi opustit jenom proto, že je příbuzným jednoho z členů opozice. Tedy praxe zastrašování příbuzných eh, rodinných příslušníků opozice trvá již celá léta. Mohu uvést další příklady. V nedávné době skupina mladých hudebníků byla zadržena proto, že poskytli interview tureckému rozhlasu a také rodinní příslušníci těchto mladých hudebníků byli postaveni před soud a odsouzeni. To je jenom pár příkladů, protože máme dnes krátký čas, ale pokud budete mi nějaké dotazy, rád na ně odpovím. Ano, e, takže určitě budeme mít teď možnost ještě si upřesnit různé věci z toho vašeho úvodu a dáme slovo nyní panu Vyacheslavovi Mamedovi, který zastupuje Občanskou demokratickou unii Turkmenistánu. A prosím, i pokud to půjde pět minut, abychom potom měli prostor na uh, diskuzi s kolegy, prosím. E, vyslechneme si vás s velkým zájmem. <clears throat> Já bych vám chtěl poděkovat za to, že mohu zde hovořit k vám. Eh, pokud jde o vaše vztahy s Turkmenistánem, tak apeluji na vás, abyste neopakovali chyby, které spáchali kolegové z OSN, eh, protože nikdy eh, neskoumali do hloubky situaci v Turkmenistánu a neapelovali na Turkmenistán, aby plnil své závazky. Ano, mm, ano, mm, my jsme eh, podpořili neutralitu Turkmenistánu, ale Turkmenistán nikdy nesplnil své mezinárodní závazky a mm, ujel mu vlak. A proto na vás apeluji, až budete jednat s Turkmenistánem, až budete přijímat různá rozhodnutí, tak na to nezapomeňte. Ono je těžké spolupracovat eh, se eh, represivními režimy. Spolupráce by měla mm, být eh, podmíněna. A musím vám k tomu říci, že naši vedoucí činitelé jsou velice chytří, prohnaní. Oni vědí, jak se vyhnout mezinárodním závazkům a co je důležité, je požadovat, aby všichni političtí vězni byli propuštěni, aby se skoncovalo s politickou represí. 15 tisíc lidí musí být vyškrtnuto z černého seznamu a musíme zrestrukturalizovat občanskou společnost. A samozřejmě eh, všechny tyto podmínky eh, musí být splněny protože to by měla být překážka spolupráce a partnerství. A chci vás ještě upozornit na skutečnost, je, v Landube je vězení, které vypadá jako koncentrační tábor. Ono to v podstatě funguje jako koncentrák. A musím vám k tomu říci, že vězni tam nikdy neměli právo se sejít s příbuznými a nemají právo ani se setkat s advokáty, s obhájci. Takže to je nezákonná situace, jako někde v koncentračním táboře. A já bych chtěl, abyste s turkmenskou vládou zmínili téma to, tohoto vězení. Já vím, že nemáme moc času a také bych ještě chtěl říci, že byste měli i e, mluvit s matkami, jejich synové jsou uvězněni. Je tam hodně mladých lidí, e, kteří jsou narkomani třeba a e, oni v podstatě naučili na drogy. Víme, že drogy se k nám dostávají z Tadžikistánu, a to ve velkém objemu, a naše vláda v podstatě to sponzoruje, tento obchod. A já proto na vás apeluji, abyste toto promysleli, mm, poněvadž prozatím mezinárodní organizace jsou k tomu pasivní a mlčí k tomuto faktu, což de facto znamená, že akceptují e, to, co naše vláda dělá. Apeluji na vás, abyste mm, stanovili toto jako podmínku pro vztahy s Turkmenistánem a, a varuji vás e, že tady je velké nebezpečí té nové koncepce, že demokracie se dosáhne prostřednictvím ekonomiky. Ne, to nikdy přece nejde přes ekonomické vztahy svrhnout nějaký represivní režim. Naopak, to by mohlo jaksi skrývat, zakrývat různé lobbystické zájmy Evropy. Turkmenistán dodává 2 až 3 eh, eh, svých tedy přírodních zdrojů a zdrojů do zemí Evropské unie, takže na to nezapomínejte, až budete jednat. Děkuji, pane Mamedové, a nyní má slovo Veronika Cente Goldstone, jak jsem řekl. Předtím ona je z Human Rights Watch, organizace, kterou známe velice dobře <clears throat> z našeho parlamentu a ona nám podá aktuální Eh, eh, aktuální informace o stavu lidských práv a i o činnosti eh, režimu a různých organizacích mezinárodního společenství, jak tam vystupují. Děkuji, jak jsem říkal i předřečníkům. Prosím, pět minut, pokud se podaří. To budeme vděční. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice ráda za to, že jste mne mezi vás pozvali. Jenom chci eh, upozornit na písaný příspěvek, který vypracoval Human Rights Watch k Turkmenistánu u příležitosti nadcházející návštěvy zahraničního výboru v zemi. Nebudu tady tento krátký čas, který mi byl vymezen, eh, vynakládat na to, abych vám poskytla přehled o aktuální situace v oblasti lidských práv, také protože eh, kolegové z Turkmenistánu tady právě doložili, jak strašlivá je situace v oblasti lidských práv v zemi. E, spíše e, tady se budu pokusit vytvořit pojitko mezi tím, jak strašlivá je právě tato situace a e, jak je vztahy má se zemí EU a jaký, jakou roli může zahrávat Evropský parlament při utváření politiky EU vůči Turkmenistánu. Jak správně řekla paní Hautala, Evropský parlament dnes má velice důležitou šanci Eh, postarat se o to, aby skutečně sehrávala klíčovou roli při tváření politiky EU, aby tato politika sloužila ke konkrétním eh, zlepšením v oblasti lidských práv. V zásadě situace taková, že EU eh, e siluje o prohloubené vztahy s jednou z nejrepresivnějších vlád světa, aniž by požadovala jakékoliv zlepšení v oblasti lidských práv. Doposud byl parlament prakticky jedinou institucí EU, která usilovala o to, aby Eh, PCA a také ITA obsahovaly doložku o lidských právech, čili eh, by tam eh, bylo nutné, by tam, by, byla by tam, by tam stanoveny určité podmínky, které musí být splněny v oblasti lidských práv. Tyto podmínky splněny nebyly, o tom, myslím, není vůbec sporu. Navzdory tomu Evropský parlament v roce 2009 dohodu ITA schválil, ovšem vyjádřil naději, že ehm, tato dohoda ITA poslouží jako pobytka k reformám. Tato naděje samozřejmě se nenaplnila. Kromě toho, že v roce 2009 parlament schválil ITA, komise a rada přislíbili parlamentu, že budou podporovat konkrétní pokrok v oblasti lidských práv, eh, včetně oblastí, pro které Evropský parlament stanovil konkrétní, eh, konkrétní ukazatele eh, v rámci vyjednávání o dohodě o partnerství a spolupráci. Ovšem nejsou žádné známky toho, že by komise, rada či není služba pro vnější činnost skutečně podporovaly zlepšení v oblasti lidských práv. Takže Tady je na, jedné straně vláda, která neukazuje žádnou ochotu k reformám, a za druhé je zde Evropská unie, která nevyvíjí žádné reálné úsilí, eh, aby tlačila na provedení takovýchto reform. Navzory tomu návrh usnesení, který byl přijat v tomto výboru začátkem tohoto roku, eh, vyjádřil souhlas s dohodou partnerství a spolupráce, ovšem s tím, že by fungoval eh, monitorovací mechanismus pro lidská práva a doprovodné, doprovodná opatření. Ovšem, jak o tom hovořila paní Hautala, Evropská služba pro vnější činnost jasně uvedla, že takovýto mechanismus prostě zaveden nebude. Kromě tohoto eh, potvrdil eh, další eh, představitel služby pro vnější činnost na včerejším zasedání delegace pro střední Asii. To ovšem zásadně proměňuje východiska, na jejich základě tento výbor schvaloval E, příslušné usnesení. Evropská služba pro vnější činnost doposud také nezodpověděla další klíčovou otázku, která byla nastolena zároveň, a totiž je potřeba e, vyhodnotit dopady ITA na lidská práva v Turkmenistánu. E, to je klíčové, protože parlament svůj souhlas podmínil očekáváním, že budou podpořeny, respektive, že to poslouží jako povídka k reformám. Nadcházející eh, návštěva země je příležitostí k vážnému zamyšlení a vyhodnocení situace v oblasti lidských práv Turkmenistánu, která je i nadále děsivá. Eh, zároveň jde o příležitost k vážnému zamyšlení eh, nad angažovaností a politickou vůli turkmanských orgánů k reformě. Zatím jsme nic takového nezaznamenali. A také půjde o zkoušku odhodlání EU skutečně prosazovat reálná zlepšení v oblasti lidských práv. Eh, v této věci také zatím nemáme žádné, eh, žádné důkazy, žádné konkrétní příklady. Zároveň můžeme vyvodit ponaučení z angažma EU v jiných částech světa, mimo jiné na středním a Blízkém východě. Eh, mnoho rysů je podobných, až je to překvapivé, a komise nyní uznává, že musí nově přepracovat a promyslet politiku, která v případě Blízkého středního východu byla koncipována chybně. Eh, v případě, eh, jde tady o situaci v případě Turkmenistánu, kde eh, kde takové aspekty, jako je hospodářství či bezpečnost, prostě překrývají lidskou práv, problematiku lidských práv. Domníváme se, že tyto věci by se neměly navzájem vylučovat. Na včerejším zasedání delegace pro střední Asii zaznělo něco, co pro mě bylo velice důležité, protože E, to vlastně spochybňuje často platný argument. Bylo tam totiž uvedeno, že turkmenská vláda ukázala e, otevřenost, e, zájem o další prohloubení spolupráce s EU, ale nechce nějak omezovat své vztahy s Čínou a Ruskem. A to je právě to, co zaznamenává Human, Human Rights Watch celou dobu, a totiž, že tady nejde o vztah, který by sloužil pouze evropským zájmům. Je to, ten vztah má takovou podobu, jakou si přeje turkmenská Eh, tedy mají o takovou podobu, jakou si přeje také turkmenská vláda. A to právě dává Evropě páky, které by měla využívat. To znamená, že Turkmenistánu dohodu PCA nedáme zadarmo. Eh, naopak budeme trvat na tom, aby doba, eh, kdy se vyjednává dohoda, posloužila ke skutečnému zlepšení v oblasti lidských práv. Totiž je třeba trvat na tom, že k tomu zlepšení dojde ještě předtím, než bude dohoda o partnerství a spolupráci uzavřena. Děkuji, paní Goldstone. Já bych řekl, ano, vy jste skončila už, ano? Nebo ne? Já se omlouvám. Aha, no. <clears throat> takže, eh, takže nejprve eh, bych eh, si vyslechl eh, příspěvek pana Fischera, který je z diplomatické služby, který určitě by něco chtěl doplnit eh, a k tomuto obrázku, k tomuto rámci kontextu. Pane Fischer, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Pár slov bych jenom doplnil, vím, že mám málo času. A na začátku samozřejmě chci uvítat, přivítat zde eh, slova, která jsme slyšeli od řečníků. Eh, velice si ceníme práce nevládních organizací v této zemi a v celém regionu. A také i víme, že to je pro ně velká výzva. Zde souhlasíme zcela, že situace v oblasti lidských práv v Turkmenistánu je něco, co nás zneklidňuje, zneklidňuje to i jiné, platí to, pardon, i pro jiné země ve střední Asie, Azii a i agenda lidských práv je e, důležitým prvkem naší strategie, strategie EU pro střední Azii. To je strategie, která byla odsouhlasena již v roce 2007 a nyní proto vedeme pravidelný dialog o lidských právech každý rok. Tak to jednáme s každou konkrétní zemí, včetně Turkmenistánu. A to způsobem velice přímým, upřímným eh, otevřeným, i když vím, že ty diskuze jsou eh, náročné ale je to možnost eh, vlastně klást otázky celé řadě partnerů z Turkmenistánu. Také i <clears throat> jsme navázali dialog s občanskou společností, tedy i mm, tady eh, s organizacemi, které jsou zde zastoupeny v panelu, se kterými konzultujeme. Dovolte, abych zdůraznil jeden bod eh, naše vztahy s turkmenskými orgány se neomezují pouze na tento dialog. My, má, my jednáme s celou řadou partnerů s různými úrovněmi, například v Taškentu eh, při zasedání ministrů také jsme hodně tedy apelovali na lidská práva eh, a vznášeli jsme tedy ta témata, která leží na srdci Evropskému parlamentu. Myslíme si, že země jako je Turkmenistán a tady opět chci vyjádřit plný souhlas s tím, co jsme slyšeli, s tím, jaká ta situace lidských práv je tam špatná. My věříme ale v angažovanost a víme, že to je dlouhodobý proces, to se nezmění ze dne na den. A čím více se zapojíme do toho procesu, tím více se nám podaří protlačit reformy doufáme, že eh, smlouva PCA co nejdříve nabide účinnosti, protože tato smlouva nám dá nové nástroje. Kromě toho, že to bude takový rámec, tak to budou nové nástroje. Nástroje včetně nástrojů pro parlament. I parlamentní výbor bude moci tedy si vyměňovat informace a vést diskusy. <clears throat> PCA, paní Hautala to zmínila, nedávno, když jsme diskutovali o monitorovacím mechanismu, to nebudu opakovat, opět i e, e, tyto smlouvy PCA nebo tato smlouva PCA nám umožní, jak si tam e, se angažovat a jak si etablovat, tak jak to děláme ve všech státech Střední Asie. Dovolte, abych zdůraznil, jak je zde důležitá role Evropského parlamentu a s velkým potěšením slyšíme, že Evropský parlament eh, navštíví Turkmenistán. Těšíme se na výsledky této cesty, na vaše poznámky, připomínky z cesty. A závěrem chci poděkovat nevládním organizacím a jejich zástupcům zde, protože hrají významnou roli a pomáhají nám lépe chápat situaci. A těším se na že naše spolupráce bude pokračovat. Děkuji, děkuji, pane doktore Fischere. A nyní přejdeme k rozpravě a jako první má slovo pan Petering. Eh, prosím, tedy bývalý předseda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl, chtěl vyjádřit své uznání a to jak panu Faridu Tukbatulinovi, tak panu Vyačeslavovi Mamedovi a samozřejmě také našemu hostu ze Švédska, Veronice Center Goldstone. A pokud musíme vzít na vědomí, že pan Tukbatulin eh, dostal azyl v Rakousku a pan Mamedov v Nizozemsku, tak dobře víme, co asi na sebe všechno museli vzít, aby dokázali opustit svou zemi kvůli svobodě. A chtěla bych se krátce zmínit o takzvaném pojmu stabilita. U nás v EU a vůbec na celém světě se velice často argumentuje pojmem stabilita. V tom ohledu, že pak není třeba se tak přesně dívat na svobody a lidská práva. A ten pojem stability byl již v dobách totalitního komunismu špatným pojmem, protože je to pojem, který se používá na úkor těch, kteří žijí v nesvobodě. A pro nás by mělo provždy platit toto. K pojmu stabilita patří lidská práva, svoboda, demokracie a právo vůbec. Bez těchto hodnot, bez demokracie, svobody právního státu. Nemůže existovat stabilita. Bez tohoto je to spíš takový ten klid na hřbitově, ale není to stabilita, protože ke stabilitě patří lidská práva. Děkuji panu Peteringovi a nyní na dvě minuty pan Belder. Eh, děkuji, pane předsedo. A rovněž mnohokrát děkuji našim panelistům. Já jsem zde, sedím tady. Jak jsem již říkal, děkuji našim panelistům za jejich příspěvky. Je opravdu šokující, když jsme slyšeli, že opět existují političtí vězni v psychiatrických léčebnách, a to v zemi, se kterou máme kontakty. Psychiatrické léčebny, o tom jsme ji slyšeli strašlivé věci z jiných zemí, z Číny, ze Sovětského svazu, ještě před několika lety. Já jsem se chtěl krátce zeptat na jednu věc. Jak to vypadá s náboženskou svobodou? Eh, slyšel jsem, že existuje nadace, která pěstuje kontakty s společenstvími v Turkmenistánu a včera mi byla podkyskutná zpráva, že napr- například baptisté v Turkmenistánu prožívají velice špatné časy. že musí operovat potají, potají, e, celebrují náboženské obřady, že na ně vyvíjen opravdu veliký a represivní nátlak. E, hovořilo se o tom, že v hlavním městě Turkmenistánu má být postavena katedrála ruské ortodoxní církve. A e, minulý rok po dlouholetých vyjednáváních byla zaregistrována i katolická církev ale e, občané Turkmenistánu, které patří k náboženským společenstvím, které nejsou zaregistrovány, ty jsou trestně stíháni podle trestního práva. Ale přesto se jim říká, že mohou veřejně e, celebrovat svého bohoslužby, takže proto se chci zeptat, můžete mi něco říci k otázce náboženské svobody, jak to konkrétně vypadá? A další věc, 20. ledna došlo ke schůzce v Turkmenabátu a tam bylo eh, zadrženo více než 20 osob. Eh, potom byly jim uložity peněžité tresty a teprve po zaplacení těchto trestů byly opět propuštěny. Takže si myslím, že ta situace základních práv je opravdu neúnosná a Evropská unie by v tomto směru měla něco učinit. Děkuji. Děkuji, pane Beltré. Pan Alečkist, pokud to půjde dvě minuty. Ačiū labai. <clears throat> Manau, kad mes išgirdome svarbius dalykus apie šalį. Děkuji mnohokrát, vyslechli jsme tady velice důležité informace o této zemi. Svým způsobem je to země specifická. Vezmeme-li eh, následnické státy Sovětského svazu, tak eh, z nich všech je Turkmenistán země, kde asi režim eh, nejvíce jak se ustanul v čase. Eh, eh, Turkmenci v podstatě mají takový režim, kde dochází k zboštění jedné osoby. A došlo sice k výměně prezidenta, ale to mnoho nemění. A nyní se musíme rozhodnout, eh, zda eh, řekneme ano či ne. A musíme vlastně se rozhodovat mezi dvěma zly, pokud je o dohodu o partnerství a spolupráci. Já si myslím, že bychom měli volit to eh, menší zlo. A nyní ještě Čína, Indie, Irán jsou důležitými hráči v tomto regionu. Všechny tyto země jsou nedemokratické. Demokracie jim není vlastní, možná s výjimkou Turecka, které je také relevantním aktérem. V kterou z těchto zemí vkládáte nejvíce naděje, pokud je o cestu demokratizace a která ze zemí má největší vliv v Turkmenistánu? Děkuji, pane Palecky, se a není pan Kelam na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že kolegyně Hautala eh, vystoupila s vynikajícím úvodem. Já chci poděkovat všem zástupcům eh, z Turkmenistánu za jejich velmi cené informace. K tomu, co uvedla komise, víme, že čím více máme kontaktu, tím více můžeme nakonec situaci ovlivnit. To tvrdí komise, ale ukázalo se, že to je jenom zbožné přání a jde to na úkor lidských práv. Lidé ve vězeních nemohou čekat léta, až nakonec možná dojde ke změně režimu. Myslím, že můžeme souhlasit s panem Mamedovem, že někde není možné změnit represivní režim pouze prostřednictvím obchodních vztahů. Ale k tomu, co říkala paní Goldstonová, a totiž, že Evropská unie má k dispozici určitou páku, e, v případě, že uplatníme podmíněnost, my samozřejmě jsme pro obchodní vztahy a hospodářské vztahy, ale nejprve nás musí režim v této zemi přesvědčit, že dojde k reálným změnám v oblasti lidských práv. Děkuji. Pane Kelame, nyní pan Nikolaj na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych tuto Chtěla bych tuto iniciativu přivítat, protože tím znovu ukazujeme, že pro Evropský parlament jsou lidská práva naprosto zásadní záležitostí. Chtěla bych eh, zde přivítat eh, dva aktivisty v oblasti lidských práv, naše dva hosty. Vy jste se opravdu mimořádným způsobem zasazovali o lidská práva v Turkmenistánu. Bohužel jste byli donuceni svou zemi opustit. Ale i navzdory tomu si myslím, že si zasloužíte naši podporu, podporu vašich aktivit, které jste již provozovali i v minulosti. Pan Mamedov Pane Mamedové, vy jste eh, vedoucí zástupce občanské demokratické unie v Turkmenistánu. Jste tedy aktivista v oblasti lidských práv. Pracujete v exilu a vaše organizace pracuje pro blaho Turkmenistánu a já si myslím, že si zaslouží podporu. To, co jste mi řekl, mě připomnělo, a já pocházím z bývalé komunistické země, Připomnělo mi to praktiky podle sovětského způsobu. Já jsem až do roku 89 tyto praktiky také na vlastní kůži poznávala a myslím si, že my jakožto poslanci EU máme povinnost a úkol příští týden, až pojedeme s delegací do země, hovořit o veškerých problémech, o kterých hovořili naši vážení hosté dnes. Naším úkolem je, abychom o tom hovořili s turkménskou vládou. Možná by bylo možné na to nahlížet jako na možné zahájení dialogu o lidských právech. I jeden z našich hostů řekl, a zde bych ráda položila otázku, řekli jste, že OSE, OSN se dopustila chyby. A to v okamžiku, kdy se začaly zahajovat struktury iniciativy eh, za pomoci OSN, které měly za cíl zlepšit situaci v zemi. Jste toho názoru že by byl vhodný mezinárodní bojkot Turkmenistánu a to by samozřejmě zahrnovalo jak OSN, tak EU. Máte pocit, že takovýto mezinárodní bojkot Turkmenistánu by mohl donutit turkménskou vládu k tomu, aby opravdu přistoupila k reformám? Vy jste zde hovořil o tom, že celá řada zákonů již byla přijata. Bylo by to pro vás z vašeho pohledu hodné? Děkuji. A nyní nakonec paní Gomeš na dvě minuty. Já jsem součástí delegace, která e, navštíví příští týden Turkmenistán a vidím tady tu propast mezi slovy paní Goldstonová, která hovoří o strašlivé situaci v oblasti lidských práv e, a e, slovy zástupce komise. Je to situace, která nám dává důvod k znepokojení. Chci se dotázat eh, zástupce, respektive ne komise, ale, vnější, ale služby pro vnější činnost, eh, zda v rámci retoriky dialogu nám může poukázat na jeden jediný konkrétní prvek, kde by bylo již dosaženo konkrétního pokroku. Jakákoliv reforma, která se zrealizovala, eh, jeden vězeň, který byl propuštěn, prostě něco konkrétního tak abychom sdělili ten eh, výhled, že ten pohled, že dohoda partnerství a spolupráce bude vhodným nástrojem. A chci se dotázat řečníků, zda mohou komunikovat se svými lidmi, zda ze svých organizací v zahraničí mohou eh, zákonným způsobem být v kontaktu eh, s Turkmence doma a zda mohou přes své partnery a přátelé působit v zemi. A konečně to byla otázka paní Nikolaj ohledně bojkotu. Zda by byl efektivní, zda byl účinný. Jak se domníváte, že může EU využít tu páku, kterou eh, má k dispozici? Děkuji. Děkuji. A teď podle původního pořadí, tak dám pět minut hostům aby tedy mohli pohovořit samozřejmě v rámci e, svých kompetencí a zareagovat na ty otázky, které se jich týkají. Takže pan Tuk Batuli a poté budou následovat další řečníci. Prosím. Děkuji za váš zájem a za vaše otázky. Nejprve bych chtěl odpovědět na to, zdali turkmenský režim lze považovat za stabilní. Víte, že před eh, dvěma, třemi měsíci asi eh, se i mělo za to, že severoafrické země jsou stabilní. Tam fungovaly normálně zákony a nic, nic eh, neříkalo, nenapovídalo tomu, jak se to může vyvinout. I Turkmenistán vypadá stabilně, vypadá to, že máme Eh, zákony a teď jde o to, ale jak se aplikují. I kolegové, eh, eh, pan Mamedov zmínil, že situace s drogami a, nez, a nezaměstnaností jsou velice problematické. Významný počet lidí je bez práce. A samozřejmě my máme kontakty s Turkmenistánem, monitorujeme situaci a mm, my Eh, jsme v kontaktu s našimi přáteli tam a dostávám celou řadu eh, dopisů od občanů, kteří se ptají, kdy u nás proběhne revoluce. A já vám říkám, že pokud máte do Turkmenistánu, tak prosím, navrhněte tam následující scénář jim pokud eh, doufají, že zachovají status quo tam, tak eh, potom se dostanou do situace, kdy eh, ten hněv bude explodovat, tak jak se to teď stalo v jiných zemích. Já si nemyslím, že nemá smysl po nich chtít nic jiného a zákony. Zákony jsou přijaty, ale musí být aplikovány. Například svoboda eh, vyznání, to je velký problém pro ty různé církve a menšinové církve. Eh, eh, tam vlastně praktikovat svoje náboženství a často ty náboženské organizace církve jsou zakázány, pokud nejsou registrovány, a i ty, které se zaregistrují tak jsou pod obrovským tlakem ze strany úřadu, včetně muslimských aktivistů. Já, poněvadž jsem neměl moc času, tak jsem vám ani nedal příklady muslimských aktivistů, kteří také jsou ve věznicích, eh, jejich rodiny jsou zatýkány, a takže máme příklady i z těchto kruhů. Pokud eh, Evropská unie podepíše smlouvu s Turkmenistánem, no, eh, Turkmenistán je členem OBSE a tedy má z toho vyplývající závazky, včetně závazků v oblasti lidských práv, ale ten způsob, jak eh, tyto závazky plní, to je nulové. Nikdy nic nesplnili a pokud jde o komunikaci s turkmenskými občany, ano. My s našimi eh, přáteli v Turkmenistánu máme takovou šifrovanou komunikaci. Třeba když telefonuji s matkou, tak nemohu jí říci všechno, co bych rád jí řekl. A stejně tak ona mi nemůže říci vše, co by si přála. musím eh, skrývat informace, protože eh, turkmenské úřady plánují, že mě, chtějí, že mě zavraždí, zabijí. A aspoň podle informací, které jsem dostal. OBSE eh, ani nemůže monitorovat situaci, i když má v své centrum, ale on tam konají pouze semináře. Turkmenské orgány se bojí nějakého dohledu, monitoringu a Červený kříž také nemá přístup do našich věznic, poněvadž úřady chtějí všechno před nimi skrývat tak eh, vy, eh, vy eh, musíte víc premisy, že turkmenské úřady všechno chtějí e, zakrýt před všemi všechny informace. Děkuji a pan Mamědov. parlament. Děkuji mnohokrát. Děkuji přítomným poslankyním a poslancům za jejich slova. Byly nastoleny některé zásadní otázky. Za prvé kontakt s našimi aktivisty v Turkmenistánu. Kolega zmiňoval, možná vás to překvapí. Turkmenistán to není pouze eh, místo, kam můžete zavolat eh, nějakému aktivistovi a kam můžete jen tak prostě eh, zatelefonovat a dotázat se na situaci. Naše komunikace musí být šifrovaná. Eh, takže máme zvláštní školení pro občanské aktivisty v tom, jak komunikovat šifrovaně, protože nic jiného nám nezbývá. Eh, dám vám příklad, možná vám to bude připadat paradoxní, ale abychom eh, se postarali o to, že eh, nějaký aktivista vyjede do Ruska, tak abychom s ním mohli eh, komunikovat. Tak to trvá dva měsíce, musíme si vymyslet nějaký příběh, třeba, že tam jede na svatbu nebo na, na narozeninovou oslavu. Takže musí mít příbuzné příbuzné v Rusku, ten příbuzný potom musí to člověka dostat do Moskvy, kde my se s ním můžeme sejít. Čili takto se s nimi můžeme e, kontaktovat e, a stýkat, že kdybychom e, svým kolegům přímo zavolali, tak samozřejmě to může mít za následek represi. V jednom případě byl důvodem uvěznění právě pouhý telefonát, kde daný člověk byl požádán o informace. Za to se dostal do vězení a vězení opustil jako postižený člověk, který je nyní ve špatném zdravotním stavu. Ehm, dále zmiňovali jste bojkot, zda je e, za to vhodné řešení či nikoli. Já bych na vás apeloval, abyste neopakovali chyby svých kolegů v OSN, svých diplomatů v OSN, kteří v roce 95 bez projednání přijali usnesení, kterým eh, byla přijata neutralita Turkmenistánu. Takže režim dostal do rukou status neutrality, aniž by musel plnit jakékoliv podmínky. To je slepá ulička. V posledních 15 letech Spolupráce s Turkmenistánem eh, byla vedena tedy s nadějí, že se posílí demokracie, ale nastal úplný opak. Jde o jeden z nejrepresivnějších režimů světa. Takže rozvíjet spolupráci s Turkmenistánem, no můžeme v tom pokračovat, pokud ovšem Turkmenistán splní určité předpoklady. Poté může pokračovat spolupráce a potom můžeme říci, že Turkmenistán je připravený jít demokratickou cestou. Pokud tyto předpoklady a podmínky splněny nebudou, pak eh, nikdy nedojde k demokratizaci. Nebudou-li totiž splněny podmínky, tak eh, režim nebude nebude spolupracovat, nebude se snažit zlepšit situaci. Tady máte co dočinění s velice tvrdým, cynickým, pragmatickým režimem, který vám bude do nekonečna lhát, do nekonečna eh, podvádět. A vy mu dáváte k dispozici velice snadný mechanismus. Eh, prostě se scházíte, jednáte, ale nakonec se nikdy nic nezmění. A kdo z toho má prospěch? Je to turkmanský režim. To znamená, že Evropský parlament vlastně se chová jako slabý partner. A hraje pouze tu roli, kterou jim vnucují režimy, represivní režimy země, jako je Turkmenistán. Naslouchejte matkám, jejich synové byli uvrženi do vězení. Poslechněte si matky těch, kdo zemřeli na drogovou závislost, těch, kdo se odstli na černé listině, na to vše nesmíme zapomínat. Skutečně není možné vést politiku, která se snaží dobrat demokracie prostřednictvím obchodních a hospodářských vztahů. To je jako eh, Robert Mugabe, můžete s ním jednat, jak dlouho chcete, ale Mugabe prostě se trvá u moci a nezmění se. A Mohamedov eh, zůstane Mohamedovem čili splnit demokratické předpoklady, poté se může situace v zemi změnit. Děkuji a nyní je eh, replika paní Goldstone, pokud možno v pěti minutách. Děkuji předem. Děkuji. Já chci poděkovat za vynikající otázky, velice k věci. A dovolte pár reakcí z mé strany. Za prvé chci vyjasnit, že Human Rights Watch eh, E, nehlásá, že bychom měli e, se stáhnout, e, nejsme pro izolaci. Ne, ale jsme proto zapojovat se způsobem, abychom zajistili konkrétní zlepšení stavu lidských práv. A o to jde přece. A tady máme fundamentálně jiný přístup než komise a diplomatická služba. Zdá se, že eh, oni věří eh, v dialog, dialog pro dialog. My ne, my v to nevěříme. My jsme pro dialog, ale dialog musí být prostředkem eh, ke konkrétním cílům a ne jenom prostředkem sám o sobě. A to mě přivádí ke druhému bodu, který se týká prohlášení, že tento vztah, eh, že to je dlouhodobý vztah, že bychom neměli očekávat nějaké okamžité výsledky, že bychom měli být trpěliví a neměli bychom očekávat reformy přes noc. Ano, to by bylo zajímavé teď eh, se zeptat diplomatické služby, služby tedy pro vnější akce, jak dlouho jste ochotni čekat, než se dočkáte výsledku. Protože naše zkušenost eh, s monitoringem lidských práv v Turkmenistánu a jinde ve střední Asii a v jiných represivních eh, režimech nám ukazuje, že žádné výsledky nenastanou, pokud nebude zde externí tlak. Trvalý externí tlak, protože tyto vlády se nechtějí reformovat sami o sobě. Jediný způsob, jak dostat výsledky, je tlačit na ty vlády. A opět k otázce pana Palecky se, že to je těžká volba. Ano, vy jste řekl, že máte pocit, že eh, eh, PCA je lepší než nic, než nemít PCA, protože to znamená větší vliv Evropské unie, která bude moci prosazovat pozitivní změny. My si myslíme, že vyhlídky nějakých eh, že bychom jako pobídku mohli použít to, že je, mají vidinu nějakých eh, lepších vztahů na vyšší úrovni, ale to tak není. Evropa nepracuje eh, s tou vizí, s tou perspektivou, eh, kterou by jim dala. A zde Evropský parlament jasně řekl takové podmínky, že turkmenská vláda musí e, zlepšit stav lidských práv, ale e, jiné evropské instituce neapelují na stav lidských práv a nechtějí to jako podmínku, tuto reformu, což podle mě je velké plítvání časem, ale ještě není pozdě úplně, protože před vámi stojí zásadní rozhodnutí a takže jde o to, dáte jim zadarmo smlouvu PCA, nebo za to něco budete chtít, anebo budete mít PCA jako tedy e, tu část toho, e, ten nástroj typu cukr. A e, protože Evropa musí říci, tady vy musíte věci zlepšit a potom dostanete PCA. A závěrem, smlouva PCA často se považuje za nutný nástroj, aby Evropská unie měla lepší pozici a lepší možnost prosazovat lidská práva. No, to se nám nezdá, jak by to mohlo nastat. Ani nemáme k tomu nějaké důkazy, že by to tak bylo. Jaké nástroje dostane Evropská unie tím, že bude mít s nimi smlouvu PCA? Hmm, protože nic nebrání Evropské unii, aby s nimi jednala o lidských právech eh, způsobem efektivním i tak. A co zde vidím já? Mm, vlastně, eh, že ta bilaterální setkání eh, vždycky skončí takovými obecnými prohlášeními, jako například v Taškentu mm, před pár týdny bylo to ministerské zasedání, z toho vzešlo jedno a půl e, stránkové prohlášení, kde pouze pár řádek se týkalo lidských práv, kde se říká, že účastníci vzali na vědomí, že je třeba konstruktivně pracovat na demokratizaci právním státu a lidských právech. No, to je <clears throat> na nic. A e, to je opravdu e, facka do tváře Eh, těm aktivistům lidských práv, eh, kteří bojují za lidská práva v Turkmenistánu nebo mimo Turkmenistán. To přece jim nedá žádný nástroj, žádnou pomoc, podporu, kterou potřebují, aby mohli pokračovat ve své odvážné práci. Evropská unie by měla a může dělat více. A řekla bych, že to je historická příležitost teď. Ehm, zajistit eh, eh, viditelné zlepšení stavu lidských práv. Děkuji. Vidím, že ještě asi <clears throat> nás čeká replika, eh, protože paní Gomez měla dotaz na tu službu vnější akce, na diplomatickou službu na pana Fischera. Prosím, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Slyšeli jsme tady lecos, co se týká svobody náboženského vyznání, samozřejmě to nás velmi znepokojuje a je to také téma, které jsme dopodrobna eh, nastolili na minulém eh, kole, minulém zasedání dialogu o lidských právech. Příští zasedání proběhne v černu. a pokud eh, pro nás má pan poslanec také ta informace rádi, tam na ně upozorníme. Samozřejmě tato, tato oblast, tato problematika je strojem velkého znepokojení. Pokud je o to, o čem hovořila paní Gomez, jakožto Eh, zástupce eh, Evropské služby pro vnější činnost tady nemám hájet, eh, jak se dosávají výsledky turkmenské vlády, ale spíše ty jsem o to, abych hájil politiku angažovanosti a jsem velice rád za to, že také Human Rights Watch je spíše pro naši angažovanost, pro naše kontakty s tuto vládou a nikoli pro izolaci nebo bojkot. Um, nechci se opakovat, ale domníváme se, že dohoda o partnerství a spolupráci je tu právě o to, aby nám pomohla v tom eh, zapojení. Eh, ITA eh, běžela pouze velmi krátkou dobu. Já si myslím, že dohoda o partnerství a spolupráci hm, bude představovat kvalitnější nástroj a tím bych skončil. Děkuji. Bene, grazie, onorevole Fischera. Děkuji, pane Fischere. A paní předsedkyně podvýboru pro lidská práva chce se vyjádřit, také máte co doplnit, tak prosím, paní Hautalo. Děkuji, budu velice stručná, pane předsedo. Já chci být velice zdvořilá, ale musím říct, že jsem překvapená, když slyším ten přístup a tu aroganci eh, té služby pro vnější akce, diplomatické služby, mm, jak zavírá oči vůči těm problémům, které vidíme v té zemi. Nikdo neříká, že chceme Turkmenistán izolovat, ale my chceme politiku eh, angažovanosti, takového našeho zapojení, která něčemu povede. Já vůbec, co jsem slyšela, mě nepřesvědčilo. Eh, nepřesvědčilo mě, že zde je reálná politická eh, vůle ze strany diplomatické služby, aby, protože to by znamenalo určité oběti, určité ústupky a z toho vašeho pohodlného přístupu, těch společných prohlášení. Já si myslím, že zde to je velice vážný problém mezi parlamentem a diplomatickou službou. Pokud máte právní podklady, které ukáží, že ten monitorovací mechanismus, který si přejeme, že to nějak naruší tam tu rovnováhu a podobně, tak nám to dokažte a my na to řádně zareagujeme. Děkuji, paní Hautalo. A to bylo velice zajímavá a plodná diskuze. Děkuji našim hostům, kteří někteří tedy eh, cestovali dlouhou cestu, paní Golston z New Yorku a <clears throat> potom eh, i další, vím, že to bylo problematické a eh, kolegyně Nikolaj, která není přítomna, ale my budeme hlasovat na plenárce o její zprávě, i kolegyně Gomeš, která také 26. dubna eh, odjede do Turkmenistánu, tak určitě zde načerpala celou řadu zajímavých témat, eh, kterými se tam bude zabývat. U nás, pro nás to bylo úplně skutečně obohacující a já <clears throat> doufám, že i Eh, to, eh, že bylo velice dobré si vyslechnout vaše zkušenosti, když některé nebyly příliš tedy příjemné, nemáte příjemné zkušenosti, jak řekl pan Tuk Batulin. A věřte, že náš parlament eh, chce rozvíjet lidská práva ve vaší zemi a uděláme proto vše, aby se to stalo pravdou. Děkuji ještě jednou, děkuji za, vaši, za to, že jste přijeli. Další bod programu je in kamera, takže prosím bych poprosil kolegy <coughs> nebo ty členy, kteří eh, mají právo zůstat, aby zůstali a ti ostatní, aby eh, opustili sál, takže pár minutek a přerušíme proto, abychom mohli pokračovat s dalším bodem. A ještě v mezidobí teď, než tedy eh, to všechno zorganizujeme, tak dám slovo panu